klonován do tolika dalších osobností tohoto tohoto parlamentu, tak to zkontrolujte a dejte to do pořádku. Předseda toto slibuje. Teď je na řadě tedy o program další, otázky komisi. 35 minut jsme bohužel ztratili vzhledem k procedurálním eh, spožděním. Budeme muset eh, se snažit čas dodržet, já budu eh, bedlivě střežit, takže teď budou mít všichni k dispozici 30 vteřin. A první otázka paní Chyte a teď tady vítáme opět pana komisaře Barně. Máte, prosím, pane komisaři, reagovat na otázku paní poslankyně. Děkuji, pane předsedo. Paní Inkenvičute klade velice významnou otázku, která se týká reformy penzí, důchodů, to je klíčová záležitost pro následující léta, protože zaznamenáváme demografické stárnutí a také to, že Eh, penzijní fondy jsou důležitými institucemi, které také eh, byly eh, značně otřeseny v minulém období finanční a hospodářské krize. V tomto směru pan Delarozier a jeho skupina přišli s určitými šetřeními a my kolem eh, v průběhu roku 2010 předložíme zelenou knihu o důchodech a eh, budeme tedy velice důkladně diskutovat o reformě eh, soukromých penzijních fondů. Budeme také hovořit o důraznějším dozoru těch jednotlivých penzijních fondů a Eh, projde také revize příslušné směrnice a eh, budou eh, uspřísněna pravidla pro solventnost těchto penzijních fondů a v tomto směru tedy doufám, že parlament se k věci postaví, až bude hovořeno o směrnici o solventnosti číslo dvě k věci velmi aktivně. A samozřejmě e, je třeba zaručit princip subsidiarity. V celé řadě členských států je, e, jsou důchody e, financovány průběžně a to je třeba i nadále zohledňovat. Paní kolegyně, máte 34 na reakci. Děkuji, pane komisaři, za vaši odpověď. Budeme se zabývat zelenou knihou, kterou jste zmínil. Tato otázka je nesmírně důležitá pro celou řadu evropských občanů v řadě členských států, například i v mém v Litvě. Důchody byly v nedávné době sníženy kvůli současné ekonomické krizi. Pane komisaři, chci se vás zeptat, proč komise věnuje tak malou pozornost stabilitě penzijních fondů a zárukám ve strategii, ve strategii 2020. Současná tržní situace a tato otázka je velmi znepokojivá a je velmi důležité vědět, kolik člověk dostane za 10 let, až půjde do důchodu, jakou, jaký tedy bude mít důchod. Pane komisaři, prosím. Paní poslankyně, v dokumentu Strategie 2020, což je dokument pro zelený inteligentní růst, který bude inkluzivní a rovnoprávný, tedy nemůžeme zde zmínit všechno, máme jiné rámce, abychom řešili tyto otázky. Otázky zásadní, jako je závislost a důchod právě to souvisí se všemi výzvami, o kterých jsem hovořil. Řekl jsem sám, že penzijní fondy představují, tyto fondy představují významné institucionální investory, které fungují na základě statutární kapitalizace a představují dnes stále rostoucí podíl. My pracujeme při dodržení zásady subsidiarity celá řada členských států tedy eh, působí tak, že se drží principu přerozdělování a věřím, že s vámi tedy povedeme co nejširší diskus na toto téma. Děkuji Pan Obermeier, doplňující otázka na toto téma. Půl minuty. Děkuji, pane předsedající. Má domovská vlast eh, Rakousko požaduje eh, penzijní fondy eh, s maximálně 210 tisíc eur ročně. Myslím si, že komise si bude muset položit otázku, jestli penzijní fondy nejsou základní Eh, povinností státu a nemělo, neměli bychom se v této otázce vázat na spekulační výpady. Eh, musíme si položit otázku, jestli komise eh, nepostupuje krátkozrace, když postupuje tak, jak postupuje. Thank you, Děkuji, pane komisaři. Předseda Barroso před chvilkou odpovídal na řadu otázek týkajících se hlavních eh, témat eh, finančních toků. Hovořil jste o spekulaci. Já mohu říci, jakožto evropský komisař, eh, který má na starosti vnitřní trh a služby, regulaci a dohled, Neponecháme žádný produkt, žádné území, žádný trh mimo dohledu, který bude inteligentní a regulace, která bude efektivní. Tedy žádný trh, žádné území. A všichni na trhu budou dotčeni naší snahou, a která již začala právě z hlediska balíčku pro dohled, o kterém se již jedná. A na základě několika revizí příslušných směrnic vytvoříme pravidla, která budou přísná a žádný z těchto produktů, žádný z těchto trhů nezůstane mimo trans- dohledu, který zajistí efektivně a inteligentní regulaci. Ještě jedna doplňková, paní Tykal, máte půl minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Mm, domnívám se, že bylo nutné, abychom měli dlouhodobou strategii týkající se penzijní reformy, jak u soukromých důchodů, tak veřejných. Porodnost se od 70 let významně zvýšila a tyto minulé děti brzy odejdou do důchodu a porodnost klesá a poměr aktivní a neaktivní části populace bude takový, že nebude možné vyplácet důchody. Chci vědět, jaká opatření plánujete, aby došlo k hluboké reformě, která bude udržitelná u penzijního systému. Děkuji vám. Já sám jsem, paní poslankyně, v první větě svého vystoupení, které bylo poměrně krátké, zmínil pravidlo a jednu z hlavních výzev nad rámec mobility pravidlo právě demografické. My bychom měli vést rozpravu a srovnávat, i když otázka rodinné politiky a demografie nepatří do mých prvotních evropských pravomocí, měli bychom hovořit o těchto tématech, která se týkají vlastně všech evropských zemí. A další kontinent, který jako jeden z mála vlastně ztrácí populaci, pokud nedojde k obratu v oblasti porodnosti oproti dalším kontinentům. A v tomto závažném kontextu, kdy pracujeme na otázce důchodu a také již zajištění otázky závislosti. Já myslím, že tato zelená kniha je dobrým nástrojem, neměli bychom příliš vyčkávat, tato zrna kniha bude dopracována a musíme vzít v úvahu to, co náleží do národní kompetence z hlediska eh, důchodových režimů a to, co je možné udělat na evropské úrovni s tím, že veškeré tyto soukromé penzijní fondy, tedy žádná z těchto otázek nebude ponechána stranou a vše bude patřit eh, k otázkám, které si budeme klást zelené knize, o které jsem hovořil a která bude zveřejněna za několik měsíců. Děkuji, pane komisaři. Další otázka. Otázka 29 Šona Kellyho o pojištění proti povodním v Evropské unii. Pane komisaři, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, pan Kelly klade otázku související s tragickým politickými aktualitami. To zasáhlo zejména Madeiru a atlantské pobřeží. Situace způsobila desítky mrtvých a já bych chtěl vyjádřit tady naši solidaritu se všemi oběťmi. Kone, komisař Hán, můj kolega, navštívil tato dvě místa a i zde čelíme výzvě globálních klimatických změn a podobné katastrofy budeme zaznamenávat i do budoucnosti, nebudou snad přírodní, ale mohou vyvolat závažné dopady pro život mužů a žen, pro ekonomiku, myslím na požáry, na průmyslové katastrofy, na nehody námořní. Je to téma, o které se zasazuje velmi dlouho a právě zde v roce 1999, jakožto komisař, jako čerstvý komisař pro regionální politiku jsem odpovídal řeckým kolegům, kteří eh, měli obavy z následku zemětřesení v Řecku. Já jsem navrhoval fond Solidarity, jeho vytvoření a za druhé vytvoření evropských jednotek civilní ochrany a bylo třeba počkat na rok 2002 na velké povodně, které zasáhly Německo, Rakousko, Slovensko, aby komise vytvořila fond Solidarity, který zasáhne na Madejře, který zasáhne na atlantském pobřeží, tak jako zasáhl také v rámci několika přírodních katastrof od roku 2002. Evropské síly civilní ochrany, moje kolegyně Georgieva se tím bude zabývat spolu s eh, paní Eštnovou a nebudeme čekat na další katastrofu, abychom vytvořili prostředky pro řešení těchto problémů pod jednotnou evropskou vlajkou, podobně jako je katastrofa tsunami nebo na Haiti. Otázka se týká pojištění, protože vše nesouvisí pouze s nepojistitelnými veřejnými statky. Jak to může řešit Fond Solidarity? Domnívám se, že je možné učinit pokroky, pokud je o rizika krytá pojištěním. Bílá kniha z roku 2009 o přizpůsobení klimatickým změnám navrhuje eh, režim pojištění a já chci zkoumat úlohu produktů pojištění, které teda by byly doplňkem. Nejdříve chci zahájit práci v oblasti benchmarkingu, co existuje v jednotlivých členských státech za situace, kdy dopad by mohl být přezraniční, podporovat tady takový systém pojištění, který by byl evropský, nikoli pouze národní. Jsem si vědom, pane Kelly, složitosti tohoto tématu povedu své konzultace se všemi zúčastněnými stranami, s členskými státy, s experty, abychom si vyměnili nejlepší postupy a stanovili priority na správné úrovni. A jsem přesvědčen, že můžeme lépe chránit evropské občany vzhledem četnosti těchto přírodních katastrof a proto budu postupovat velmi operativně formou screeningu a benchmarkingu v jednotlivých 27 členských státech. Thank you. Mr. Kelly, your... Děkuji, pan Kelly, 30 vteřin. Děkuji, pane komisaři. Samozřejmě eh, všech eh, se nás to hodně dotýká, co se stalo ve Francii. U nás eh, bohužel, pardon, bohu dík nebyl nikdo zabit, ale problémy s pojišťovnami a s pojištěním jsou veliké. A zajištění je také velkým tématem. Musím říct, že je dobře, že se tím zabýváte. To chválím a co vlády, které příslušnou směrnici nenaplňují. Budete je také nějakým způsobem postihovat? Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Tato směrnice eh, ohledně záplav je z roku 2007 a pak tady bylo sdělení komise příslušné. Eh, hovoříme o směrnici, která je poměrně nová, nebo vy o ní hovoříte, pane eh, Kelly. Eh, takže komise bude muset zkontrolovat a také tak učiní jak členské státy e, tuto směrnici implementují. Když hovoříme o záplavách, tak ve Francii e, to bylo zřejmé a je to vidět i v dalších e, zemích, jak důležité jsou ta předběžná opatření, preventivní opatření, různé protizáplavové ochrany a tak dále. Takže komise se tímto bude zabývat, jak si členské státy vedou při implementaci směrnici eh, k záplavám a bude tedy z toho vycházet ve svém hodnocení. Děkuji a pan Higgins má ještě doplňující otázku. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, panu komisaři za odpověď. Pan Kelly se eh, ptal na implementaci příslušné směrnice, která je nová a která by měla být transponována v letošním roce ve všech 27 členských státech. Já bych rád, aby, člen, aby Evropská komise hleděla bedlivě na uh, Eh, všechny členské státy. V roce 99 jsem byl ministrem eh, v Irsku a my jsme tehdy došli k závěru, že nesmí být stavěno v eh, záplavových oblastech a přitom tomu tak i nadále bylo. Takže my tuto směrnici, novou směrnici proti záplavám musíme velice rigidně uplatňovat a musíme samozřejmě postihovat všechny členské státy a jejich vlády, které půjdou jinou cestou. Pan Zemke, prosím, pane Barně, Pane komisaři, já bych možná navrhl, aby je zazněla ještě jedna otázka a pak budete mít možnost odpovědět na obě. Děkuji, pane komisaři. Já bych se chtěl zeptat na něco trošku odlišného. My tady hovoříme o pojištění a já si myslím, že když dojde k živelným katastrofám, tak je třeba učinit dvě věci. A jsou to odlišné dvě věci. Já bych se vás chtěl, pane komisaři, zeptat následující. Nepotřebujeme eh, nějaké eh, centrum pro Eh, řešení krizí, pro reagování na krize. My nemáme jednotnou eh, instituci, jednotný orgán eh, reakci na krize. A další věc, co civilní ochrana, neměli bychom v tomto směru být lepší, nemáme například letadla a tak dále. Děkuji, pane komisaři. <laughs> Takže dvě zcela odlišné otázky. Nejprve k těm záplavám. Já jsem přišel eh, odpovědět na velice konkrétní otázku ohledně toho, jak lépe využít eh, pojištění a poj- eh, různých režimů v této oblasti, aby bylo možno reagovat na ty materiální škody. Já samozřejmě budu se zabývat těmi jednotlivými poměrně dost sofistikovanými systémy, i e, různého soukromého pojištění a připojištění těch rozdílů je mezi 27 členským stát hrozně moc. A teď e, ještě k té další otázce. E, to není přímo v mé pravomoci, tady budu muset Eh, požádat pana kolegu eh, Potočníka, aby písemně odpověděl, ale v zásadě máte pravdu. Eh, klíč je v těch národních, regionálních a místních pravomocích a je třeba se zabývat tím, že v některých oblastech, v záplavových oblastech prostě už není možno dále stavět. Dokonce u nás e, muselo dojít k transferu e, některých e, obytných domů, továren a dalších zařízení. Já jsem tehdy v roce 95 nechal tento zákon Eh, navrhl tento zákon a ten byl následně přijat, abychom se vyhnuli dalším problémům. A ještě jedno poslední slovo ohledně té eh, civilní ochrany, i když zase to patří do pravomoci jiných kolegů, ale je to téma, eh, na kterém jsem se také hodně podílel v roce 2006 jsem vlastně v důsledku této práce přišel s nápadem Eh, posílené spolupráce mezi státy, které by o to stály, aby se tedy postupovalo ze zdola směrem nahoru aby jsme byli při, eh, připraveni v předstihu. Eh, nikdy nechybí dobrá vůle, když přijde tsunami, když přijde zemětřesení jako na Haiti, ale je třeba koordinovaný eh, postup. Takže teď jde o to, aby ti Evropané, kteří o to stojí, se připravili a připravili se včas, aby byli schopni reagovat na různé typy těch katastrof. Můžou to být průmyslové katastrofy, můžou to být požáry, můžou to být velké pandemie, může to být teroristický atentát, eh, eh, něco, co se může vlastně i v Evropě bohužel znovu objevit. Takže to je práce, kterou musím realizovat s dalšími kolegy. My se eh, k vám vrátíme s konkrétními návrhy. Každopádně tato myšlenka společné evropské civilní síly, to je něco, co mi leží velmi na srdci a budu na tom dále pracovat. Děkuji, jsme vám většině, pane komisaři. Další otázka na pana Andora. Je připraven pan Andor? Otázka 30, paní Tykau. Evropské kroky pro boj s chudobou. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslanky, vážní poslanci, velmi sdílím obavy vyjádřené v této otázce týkající se blaha Evropanů, otázka zaměstnanosti a sociální ochrany a boje s chudobou. Jak víte, rok 2010 je Evropským rokem boje s chudobou a sociální exkluzí s cílem zvýšit povědomí o sociálních otázek. A věříme, že tento rok bude pozitivní nejen pro diskusy o chudobě, ale také proto, abychom se zavázali v boji proti chudobě a abychom obnovili na evropské úrovni tento závazek i mezi členskými státy, abychom dali možnost pro tento obnovený závazek Evropská komise zahrnula do nové strategie Evropa 2020 jeden z hlavních cílů snížení chudoby, což je odrazem našeho zájmu a ponaučení z minulých desetiletí. Cílem je nyní snížit chudobu o čtvrtinu do roku 2020. Boj s chudobou vyžaduje prostor je tu kvalitní pracovní místa pro ty, kteří se, pro ty, kteří mohou pracovat. A tyto prvky jsou přítomny ve strategii 2020. Dosáhnout hlavního cíle bude podpořeno jednou ze základních iniciativ, což je Evropská platforma proti chudobě. A tam budou konkrétní nástroje pro vytváření pracovních míst a jejich zachování skrze Evropský sociální fond, fond, Evropský globalizační fond a také nedávné iniciativy pro mikrouvěry. Kroky členských států jsou významné. Je třeba udělat více, abychom zajistili, že kvalitní pracovní místa budou dostupná pro všechny, ale snížení chudoby musí jít nad rámec pouze zaměstnanosti. Tak je to ve sdělení Evropa 2020 efektivní, dobře koncipovaná sociální ochrana je nezbytná, abychom zabránili chudobě a exkluzi. Členské státy odpovídají za financování a organizaci systému sociálního zabezpečení a komise je v tom podporuje. Jako klíčový partner v otevřené metodě koordinace Evropská komise přispívá k definici a stanovení priorit v politice poskytuje monitoring a umožňuje vzájemné poznávání. Dobré příklady zahrnují benchmarking u chudoby dětí a monitoring sociálního dopadu krize. A velmi úzce spolupracujeme s, se španělským i, i belgickým předsednictvím. A významné iniciativy jsou například eh, Romský summit, o kterém se právě hovořilo, na této půdě a který má významný dopad v oblasti chudoby a, jejího, a její redukce. Spolu s belgickým předsednictvím chystáme iniciativu týkající se redukce chudoby dětí. A nejsou to však pouze vlády, se kterými pracujeme, ale také nevládní organizace. Chceme dosáhnout úspěšných programů a proto podporujeme nevládní organizace, které řeší otázku sociální ochrany a chudoby z fondu Progres. To jsou hlavní otázky a jednotlivé kroky Komise v oblasti snížení chudoby. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Paní Tykao, vaše doplňující otázka 30 vteřin. Děkuji, pane komisaři, za vaši odpověď. Avšak eh, uvítala bych, eh, abychom trošku probrali eh, dezindustrializaci členských států, protože ničení našeho průmyslu je příčinou ztráty pracovních míst, protože pokud povedeme ambiciozní evropskou politiku ve prospěch průmyslu, tak nejen, že takto vytvoříme pracovní místa, která zůstanou v Evropě, proto bych chtěl vědět, jaké jsou konkrétní iniciativy komise v tomto směru, abychom měli, jak už jsem řekla, kvalitní životní úroveň pro naše občany a kvalitní pracovní místa. Děkuji vám, pane komisaři. Skutečně lepší a více početná pracovní místa jsou také zahrnuta ve strategii 2020. A já bych chtěl upozornit na iniciativu, která se týká chudoby, ale pokud jde o kvantitu a kvalitu pracovních míst v Evropě, existuje nová iniciativa v oblasti nové kvalifikace na pr- pro pracovní místa a také jeden z pilířů udržitelnosti Máme tu také jednu z eh, hlavních iniciativ, která se týká průmyslové politiky. A skutečně je třeba uznat, že nástroje Evropské unie by měly nejen směřovat na dopad eh, odchodu průmyslových společností z Evropy jako fond globalizační, ale je tu i další nástroj, který brání tedy ztrátě pracovních míst a, a ztrátě příjmu. Poprvé za velmi dlouhou dobu dojde k, k tomu, že se budeme zabývat průmyslovou politikou pro udržitelnou ekonomiku. A myslím, že i to bude řešit otázku průmyslového rozvoju a otázku delokalizace. Plně souhlasím s dopady vaší otázky, že bez globálního přístupu, bez globální ekonomické politiky a politiky zaměstnanosti nemůžeme úspěšně bojovat s chudobou. Děkuji. Thank you. Děkuji. Mám tady dvě doplňující otázky. Nejprve pan Obermeier. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Právě v časech hospodářské krize je velmi vysoké riziko sociálního zneužití. A moje otázka je, je si komise vědoma toho, že ve střední Evropě eh, dochází k velikému zneužití sociálních plateb Eh, členové nových členských států využívají sociální platby s podvodnými záměry. Moje otázka je, zamýšlí komise v jednotlivých členských státech poskytnout těmto člá, státům nástroje, kterými by mohly zabránit tomuto sociálnímu zneužívání? No, Mr. Chuntis, 30 seconds. Mr. Uh, sorry, Mr. Promiňte, pane komisaři, ještě jedna otázka a pak můžete odpovědět na jednou. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. V Řecku je situace taková, že více než 20 osob žijí pod hranicí chudoby a 33 osob eh, jsou nezamě... z toho jsou nezaměstnaní a na to nesmíme zapomínat. Moje otázka je proto následující. Problém chudoby v Evropě souvislosti s čísly, která jsem vám jmenoval, znamená přeci, že neoliberální systém, který eh, v současné době máme s Lisabonskou smlouvou, že tento vlastně selhává. Co zamýšlíte udělat s těmi vysokými procenty týkající se chudoby? Nepotřebujeme v této oblasti politiku pro plnou zaměstnanost, a neměli bychom se postarat o to, abychom tyto plány zapojili do strategie 2020? No, Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Začnu, pokud dovolíte, s tou druhou otázkou. Ano, je velice důležité, aby tady byl stabilní makroekonomický prostor mé předchozí odpovědi jsem hovořil o významu celé své hospodářské politiky, vše zahrnující politiky, tak, aby bylo možno vytvořit eh, takové stabilnější prostředí a e, byl tady zmíněn liberální trend poslední e, desetiletí. To je třeba analyzovat a v e, programu Evropa 2020 je celá řada iniciativ a konkrétně kapitola o finanční regulaci, což je velmi e, závažná, významná změna oproti předchozímu režimu a e, je to vlastně výsledek úmyslu stabilizovat makroekonomické prostředí. A e, samozřejmě jde o stabilizování těch daňových systémů, které mají podporovat ty stabilizační programy, zaměstnaneckou politiku a tak dále. A co se týče zneužívání a otázky účinnosti eh, systému sociální ochrany, tak eh, krize v tomto směru představuje určitý test. Komise může využít otevřené metody koordinace a analytické eh, schopnosti, teda analytického výkaznictví, tak, aby Eh, jsme se lépe soustředili, eh, abychom lépe zacílili ta opatření v oblasti sociální ochrany, eh, výzvy v době krize, tak jak to bylo zmíněno v otázce, ale také v následující době jsou značné. Celá řada e, států bude muset e, provádět e, fiskální konsolidaci. To bude velký test a nepodaří se nepochybně najít snadno zdroje pro boj proti chudobě a proto budeme muset lépe sdílet zkušenosti ohledně toho, jak lépe využívat svých nástrojů, jak lépe cílit ty nejcitlivější, nejzranitelnější skupiny. Děkuji vám, pane komisaři. A teď je tady před námi otázka 31 na kterou odpoví paní Vasiliu. Otázka pokladaná panem Lau ohledně hodnocení programu Kultura 2007 až 2013. Až budete připravena, paní komisařko, tak máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. V dotazu pana Papa Nikolau eh, je zmíněn program Kultura. Tento kul- program je zamýšlen proto, aby podpořil a zhodnotil evropskou kulturu. Komise podporuje kulturní spolupráci mezi nejrůznějšími aktéry kteří eh, na jedné straně vytvářejí kulturu a na druhé straně účastní se programu. A to vše s cílem, aby byla zachována a posílena evropská kulturní identita. Program Kultura se soustředí na spolupráci, soustředí se také na možnosti, aby zaměstnanci v oblasti kultury mohli požívat volného pohybu osob, a soustředí se také na podporu interkulturního dialogu. V roce 2009 bylo podáno 749 žádostí v rámci programu Kultura. Mnoho z nich bylo spolufinancováno. 170 projektů eh, se soustředilo na volný pohyb zaměstnanců v oblasti kulturu, kultury. A v současné době jde o to, provést nezávislé a externí hodnocení programu. V červenci 2009 komise po požádala externí hodnotitele, aby zhodnotili první roky programu, tedy roky 2007 až 2009 měli se obzvláště soustředit na to, jestli bylo opravdu dosaženo stanovených cílů a dále na to, jaké dopady měl program. Samozřejmě se hodnotitelé soustředili na jednotlivé cíle, dívali se na průzkumy, které byly provedeny a vedli také rozhovory s aktéry v druhém pololetí roku 2010 dostaneme konečné hodnocení. Na jeho základě eh, komise vypracuje další dokumenty k hodnocení programu a tyto dokumenty samozřejmě později, nejpozději 31.12.2010 zprostředkujeme parlamentu. Dámy a pánové poslanci, vezměte prosím na vědomí, že program se nesoustředí hlavně na národní aktéry, ale soustředí se na kulturní aktéry, na ty, kteří tvoří kulturu. Na ty se program soustředí. A jejich rozdělení je vlastně rovnoprávné. Máme zde aktéry na evropské úrovni a odborníky, kteří by měli podpořit eh, kulturu v Evropě. Eh, běží už pilotní projekty pro to, aby byla podpořena mobilita zaměstnanců v oblasti kultury. V této oblasti jsme v letech 2008 až 2009 podnikali zvláštní aktivity a účastníme se také diskuzí týkající se otevřené metody koordinace. V současné době komise eh, hodnotí doposud dosažených výsledků a zamýšlí se nad vylepšeními běžících programů. Později komise započne s aktivitami veřejných konzultací, aby podpořila nový program Kultura 2014 a další roky a aby vysondovala cestu pro program. Děkuji. Děkuji a pan Papa Nikolau pro doplňující otázku. No děkuji, pane předsedající, a děkuji, paní komisařko, za zodpovězení otázky. Je to poprvé, co jste přítomna tomuto zasedání a já bych vám rád popřál mnoho štěstí a úspěchu při vaší práci. Ano, senzibilizace občanů je u programu Kultura zcela důležitá a musí být cílem našich společných aktivit. Tento program poslední době neměl zvláštní význam pouze v Řecku. Co se týče kulturních otázek a v souvislosti s skutečnostmi, které se objevují v tisku v souvislosti s, krizu, s krizí, se objevují další skutečnosti. I toto jsou kulturní věci a statky. Paní komisařko, co děláte vy? Neměli bychom postupovat efektivněji a rozhodněji? Omlouvám se, ale na každou doplňující otázku máme pouze 30 vteřin, takže paní komisařko, máte slovo. Na min, eh... Dovolte mi, prosím, abych řekla následující. Nechci hovořit o zprávách v tisku. Pokud bychom začali reagovat na takovéto věci a záležitosti, myslím si, že by to vůbec k ničemu nevedlo. Mohu vám říci pouze následující. Akropolis a ostatní kulturní památky v Řecku a v jiných zemích jsou jsou pramenem kulturního bohatství. Evropská komise dnes schválila nový systém právě pro ochranu velkých kulturních památek a pro jejich zhodnocování. Akropolis a jiné památky k těmto památkám patří a myslím, že to ukazuje, jak Evropa smýšlí o takových památkách. Tak a teď jde o posílení a financování místních sportovních organizací v EU. Otázka 32. Paní komisařko, máte slovo. Komise si plně uvědomuje eh, významnou úlohu místních sportovních aktivit v Evropském společenství. Eh, Bílá kniha z roku 2007, eh, která se věnovala sportu, se zabývala i tímto aspektem a zahrnuje určitý počet aktivit, Eh, posílení eh, zájmu eh, o fyzické činnosti, o sociální začlenování do sportu a také o dobrovolné činnosti či amatérském sportu. To jsou všechno věci, které se teď implementují. A ve článku 165 je také zmíněna specifická e, role a specifický charakter sportu e, založeném na dobrovolné činnosti. A tím tady vzniká rámec pro budoucí aktivity Evropské unie a i nasměrování pro podporu sportu napříč Evropskou unii a pro vytváření evropské dimenze ve sportu. Komise má v úmyslu navrhnout iniciativy, pro implementaci Lisabonské smlouvy v oblasti sportu ještě během letošního roku. A e, v tomto návrhu e, bude zohledněna potřeba také posílit právě místní sportovní organizace. E, vážený pan poslanec také velmi správně poukazuje na to, že místní sportovní organizace čelí v současném hospodářském prostředí velkým výzvám studie o e, překážkách na vnitřním trhu, e, které, kterým sport čelí, hovoří jednoznačně. A e, jedná se také o velké výzvy pro místní sportovní organizace. Ve studii se popisují hlavní zdroje financování, identifikují se tam finanční modely v jednotlivých členských státech a také pro jednotlivé sportovní disciplíny a rovněž je tam eh, provedena analýza regulačního rámce na evropské úrovni, tak jak se promítá do financování sportu. A je třeba teď definovat efektivní podnikatelské modely, které by se vyrovnaly s budoucími výzvami s důsledkem hospodářské krize na veřejnoprávní rozpočty, eh, které by se zabývaly otázkou sponzorství a které by definovaly možnosti, jak posílit místní sportovní činnost napříč Unii konzultace ohledně financování místních sportovních organizací, o kterých se zmiňuje vážený pan poslanec, byly provedeny právě v rámci této studie e, ty první výsledky e, těchto konzultací již byly e, za zúčastněným stranám předloženy na konferenci pro udržitelné modely financování e, místních sportovních organizací, tak jak byla e, zorganizována 16. února v Bruselu. Výstupy z konference budou brzy e, publikovány na webových stránek, stránkách Generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby. Děkuji Pan Aylward má možnost eh, doplňující otázky. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji paní komisařce za odpověď a také děkuji za eh, to nasazení, o kterém tady hovoří. Vzhledem k ratifikaci Lisabonské smlouvy, tak vítám skutečnost, že Evropská unie teď má pravomoce v oblasti sportu a chci vědět, jak chce Evropská komise formátovat tento E, program a kdy můžeme očekávat první sdělení komise k této věci. Děkuji. Prosím, paní komisařko, máte slovo. No skutečně sdělení, které chceme prosazovat týkající se sportu, mělo by to přijít tedy v létě před e, letní přestávkou. Toto sdělení by mělo poskytnout rámec pro posilnou spolupráci a nový program pro sport na úrovni EU a také návrh rozhodnutí pro dvouletý sportovní program EU 2012-2013. A samozřejmě v mezidobí, jak dobře víte, bude probíhat průběžná sportovní akce v roce 2009 až 2011, která se soustředí na masový sport a na sociální aspekty sportu. A kroky pro rok 2009 byly již sváleny a budou uskutečeny v letošním roce. Máme schválit akce na rok 2010 a to by mělo být připraveno za několik měsíců. A samozřejmě v souladu s naším rozpočtem, protože jak velmi dobře víte, rozpočet bohužel pro 2010 byl omezen ze 6 milionů na 3 miliony. Tedy v souladu s rozpočtem, který máme na 2011, budeme mít nové akce, tak, abychom mohli formulovat program pro léta 2012-2013. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pan Boris. Vaše doplňující otázka za 30 vteřin. Paní komisařko, chci vám poděkovat z celého srdce za to, co jste řekla o nové sportovní strategii. Ale chtěl bych také zmínit eh, něco, co se týká diskuse v kulturním výboru na nové klíčové pravomoci. Znalost o, o sportu v Evropské unii. Bude komise zdůrazňovat věci, jako je sport a znalost o sportu je to důležité z hlediska naší identity. Ano, když hovořím o společenském významu sportu, je to důležité z hlediska školství odborné přípravy, ale zejména je to důležité z hlediska vzdělávání o naší společné evropské identitě. A to bude určitě vzato v úvahu, až budeme formulovat e, náš trvalejší program pro sport. Děkuji, paní komisařko. To je závěr vašich otázek. Další řada je určena panu komisaři Kalasovi, takže prosím předstupte. A první z otázek, otázka 33 pana Jima Higginse, o umrtnosti na silnicích. Eh, až budete připraven, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V rámci třetího akčního programu o silniční bezpečnosti v roce 2010 byla realizována celá řada kroků v oblasti rychlé jízdy i pod vlivem omamných látek a alkoholu. A Evropský parlament byl v rámci spoluzování do toho zapojen. Ale je třeba dalšího úsilí. Komise v současnosti pracuje na strategii silniční bezpečnosti pro další dekádu. Zdůrazníme význam sankcí a vynucování práva, zejména překračování povolené rychlosti a jízdy v opilosti. je důležité vyřešit otázku návrhu směrnice týkající se přezraničního vynucování práva, zejména z hlediska dopravních přestup, přestupků, kdy za současné situace cizinci nejsou trestáni na území členských států. Kromě toho vzdělávání a osvěta jsou oblasti, které budeme zdůrazňovat Konkrétní kroky by měly být navrženy z hlediska rychlosti a alkoholu, například speciální omezovací zařízení z hlediska alkoholu. Jízda v opilosti je rostoucím problémem a potřebujeme tedy nové náměty v tomto směru, které vyplývají z programu Druid. Evropský parlament a rada schválili předpisy týkající se bezpečnosti silnic a transevropských sítí a komise bude sledovat jejich řádné naplňování v členských státech. Ale samozřejmě bezpečnost infrastruktury se neomezuje na hlavní tedy komunikace z řady ten. Komise bude zkoumat rozšíření současných legislativních návrhů v oblasti bezpečnosti na další komunikace. A komise bude také ověřovat, aby projekty, které získaly financování z evropských fondů, splňovaly požadavky na bezpečnost. Ale bezpečnost na silnici je sdílenou odpovědností evropských institucí, národních institucí a místních institucí i občanů, abychom dosáhli maximální efektivity řešení, musí odpovídat konkrétním problémům v terénu. Navrhneme celou řadu kroků, které se opírají právě o tuto zásadu. Máme, vytvoříme oblast evropské bezpečnosti, která se bude týkat nejen dopravy, ale která bude prospěšná pro všechny evropské občany. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Pan Higgins má doplňující otázku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat komisi. Je zřejmé, že pan komisař odvedl mnoho práce, pokud je o rychlou jízdu a alkohol za volantem. A pokud jde o drogy, zatím neprobíhá výzkum, je to závažný problém, tedy jízda pod vlivem alkoholu a pod vlivem omamných látek. Velké procento nehod v Evropské unii, 10 tisíc osob v Evropě umírají následkem těchto nehod. Musíme se více zabývat eh, problematikou drog, protože je to významný faktor v nehodovosti a lidé umírají při těchto nehodách. A já doporučuji komisi, abychom se více zabývali touto otázkou. Vítám ten výzkum, ale musím dát ještě více. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Vážný poslanče, cítím váš zájem, ale problém drog je, jak dobře víte, následující pokud existují vyspělé technologie pro zjištění řidičů, kteří jsou pod vlivem alkoholu, je to mnohem obtížnější, pokud je o zjištění vlivu drog a je třeba vytvořit příslušné technologie na základě výzkumu, protože Policie samozřejmě zjistí tento jev a potom odešle příslušného řidiče na kontrolu, ale je potřeba v tom postupovat rychleji. Mám tu dvě doplňující otázky. Pravidlo je takové, že autor otázky má nárok pouze na jednu doplňující otázku. Pan Balčitis a pan Čuntis má tedy dvě doplňující. Pan Balčitis má otázku. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji vám za vaše návrhy. Avšak eh, bych se vás chtěl zeptat, nemyslíte si, že používání mobilních telefonů za jízdy při řízení je jedním, eh, jednou z příčin úmrtí na silnicích, protože studie ukazují, že pozornost řidiče upadá podobně jako když je pod vlivem drog. Dalším rizikovým faktorem je jízda za tmy. Zejména se to týká také špatného stavu silnic a nákladních vozidel. Měli bychom, neměli bychom zajistit, eh, aby se více jezdilo se zbožím na železnici? Děkuji. Téma, které projednáváme, je velmi důležité a eh, také to, co zmínil můj předřečník, dochází k nehodám A sice po celé Evropě většina nehod eh, se odehraje v městech. Často jsou zasaženi chodci anebo cyklisté. Musíme podniknout aktivity, abychom dosáhli toho, že ve městech nebude docházet k žádným dalším obětem. obětem. Musíme vybudovat cyklistické stezky. A další otázka. Co děláte pro to, abyste eh, působili preventivně, aby zkrátka k žádným obětem už nedocházelo? Pane Kalasi, máte slovo. Eh. Děkuji. Samozřejmě. Přesun modality, pře- upřednostňovat železniční eh, dopravu. Ano, to je úkol eh, komise, ale už po celá desetiletí a teď eh, musíme zjistit, kde jsou ta slabá místa a musíme je nějakým způsobem řešit, tak abychom mohli plně využívat všech výhod železniční dopravy. V tomhle směru je třeba udělat plno věcí a myslím si, že během tohoto volebního období může komise značně pokročit v této záležitosti. A mohu jenom dodat, že alespoň v některých zemích, včetně té mé, je e, používání mobilních telefonů za jízdy e, bez e, takzvaného hands-free zakázáno. A pak ty aktivity, jejichž cílem je řešit počty mrtvých na silnicích. Tato komise měla velice ambiciozní cíl snížit o 50 e, počet úmrtí. E, Nebylo toho dosaženo, ale snížení úmrtí bylo značné. Jistě to bylo společné úsilí všech e, institucí, ale také členských států, včetně té, toho mého. Tady musím říct, že je to možná snížení o trojnásobné oproti situaci před deseti lety, alespoň v mé zemi. E, takže e, jistě nedosáhneme nulových e, smrtelných nehod, ale musíme se i nadále pokoušet je snižovat a jistě je to velice komplexní proces, do kterého se začlenuje kromě nepožívání alkoholu také lepší osvěta, lepší stav silnic a tak dále. Děkuji, pane eh, komisaři. A teď je tady další otázka eh, od Ivo Beleta a Fridy Brepols, je to číslo 34 a 35, o elektronickém zabezpečovacím systému a o železniční nehodě v Belgii v únoru. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, vážené poslankyně, vážení poslanci. Železniční nehoda v Buizingenu 15. února v pondělí 15. února letošního roku byla šokující e, tr- tragédií a vznikla celá řada technických i politických otázek, které je možno Eh, si položit. Důvody eh, toho neštěstí ještě nebyly všechny objasněny. Šetření bylo samozřejmě zahájeno a i příslušná směrnice je v tomto směru zkoumána. Je to na belgických orgánech. A pak eh, samozřejmě i Evropská agentura pro železniční dopravu se připojila k belgickému týmu eh, velice krátkou dobu po eh, neštěstí pro, eh, pro vyšetřování. Já musím říct, že zatím je prostě příliš předčasné vyvozovat závěry. Jak tomu často bývá v železničních neštěstích, vznikají samozřejmě poznámky ohledně vztahu mezi evropskými pravidly a příslušným neštěstím. Já chci říct, že otevření trhu a otevření železniční dopravě konkurenci a vytvoření eh, také požadavků oddělení eh, eh, infrastruktury od železniční dopravy samotné eh, bylo doprovázeno velice přísnými bezpečnostními a dalšími pravidly, která jsou implementována. My jsme také monitorovali to otevření eh, se železničního sektoru a došli jsme k závěru, že eh, prostě takovýto negativní dopad tady není. Všechny ukazatele nasvědčují, že e, je to tak, jak říkám. Pak je tady stanovisko či sdělení, které jsme jako komise poslali belgickému království, belgické vládě e, v tomto směru, v nedostatku komunikace a koordinace mezi jednotlivými složkami. Nicméně e, tady jsou skutečné důvody neštěstí a Eh, není možno se eh, odvolávat eh, na komunitární pravidla. Máme tady nějakých 20 komunikačních systémů, které jsou používány a nekompatibilita těchto národních systémů samozřejmě znamená velký problém pro mezinárodní železniční spojení, protože buď je třeba ty stroje vyměnit, anebo doplnit Eh, tak, aby byly schopny jednotlivé lokomotivy a vlaky eh, také pracovat s odlišnými národními systémy. To eh, vede k tomu, že je třeba, aby tady byl jednotný systém, systém ER TMS. A co se týče načasování, většina národních systémů byla vyvinuta v někdy v 80. letech, ale ono je to všechno nákladné a dlouhodobé. Většině zemí Eh, kde tento systém, nový systém existuje, tak jsou jim opatřeny pouze některé lokomoty a eh, některé vlaky ERTMS a specifikace ERTMS jsou k dispozici od roku 2000. Od roku 2000 do roku 2005 bylo provedeno několik pilotních projektů. Od roku 2005 eh, vlastně již několik spojů v, kde se aplikuje ERTMS, je zavedeno například eh, mezi Aachenem a eh, Liež je v Belgii tento systém zaveden, vlaky jsou jim vybaveny a tak je tomu i v dalších zemích. Eh, pro nějakých dalších 20 let tady asi bude existovat koexistence systému evropského s národními a například e, vysokorychlostní trať ve Španělsku a Itálii je již plně e, vybavena Lucembursku téměř a e, v 15 členských státech na druhé straně jsou realizovány pouze pilotní projekty. Nicméně tyto systémy jsou pouze jedním z dílů celé mozaiky. Musí tedy být samozřejmě zajištěno správné E, správná odborná příprava, e, správná údržba a celá řada dalších parametrů. Pokud se podíváme na širší škálu bezpečnostních ukazatelů, tak celkové údaje ukazují, že obecně řečeno je, jsou normy bezpečnosti v Evropě značně vysoké. Nyní nejdříve pan Bele a potom paní Brepuls. Hmm, pro doplňkové otázky nejdříve pan Bele na půl minuty. Eh, eh. Děkuji, pane předsedající. Děkuji i vám, pane komisaři. Eh, myslím, že se musíme z tohoto dramatu poučit a sice v tom, že celá ta věc musí být vyšetřována na národní úrovni i v belgickém parlamentu. Ale jak je to s tím sociálním aspektem? tlak pod vlivem práce, stres, pod kterým se nacházejí zaměstnanci drah, obzvláště strojvedoucích. Neměli bychom podniknout nějaké aktivity v této oblasti, protože bude přibývat i konkurence v rámci liberalizace drah. Další řečnice. Já bych ráda poděkovala panu komisaři za odpovědi na, na přesné odpovědi na otázky. Ale ráda bych věděla ještě jednu věc, a sice Byla Belgie už v letech 2008 a 2009 upomínána? A sice v tom smyslu, že Infrabel není nezávislý na belgické drážní společnosti. A kolik času NMBS, belgická drážní společnost, má ještě kolik času na provedení těch potřebných změn? Pane komisaři, vaše odpovědi. Uh, Za prvé, pokud jde o provozovatele a sociální aspekty, můžeme se hluboce zabývat touto otázkou a analyzovat stav, protože samozřejmě pokud máme špatnou míru konkurence a intenzivnější přepravu, tak to má sociální dopady a existují eh, různá nařízení, například eh, co se týče pilotů, znáte také směrnici o době jízdy v silniční dopravě a to by mělo skutečně zahrnovat eh, všechny řidiče i strojvedoucí. A měli bychom se skutečně velmi vážně zabývat touto problematikou, ale samozřejmě existují vždy národní předpisy. A to je primárně otázka pro národního zákonodárce. Ale v některých věcech bychom měli skutečně se zabývat touto problematikou. V roce 2008 bylo, byla sdělená Belgii, bylo sdělená Belgii výzva týkající se nedostatečného zabezpečení tratí a zejména pokud jde o alokaci zdrojů a Belgie odpověděla a složky komise analyzují tuto odpověď. Pokud je o tuto nehodu, je to tragická událost, která by, které by mělo být zamezeno, ale nikde na světě není možné docílit eh, nulového rizika. A je třeba, aby vyšetřování přineslo konkrétní výsledky, jaké byly příčiny této nehody. A v řadě případy je to tragická souhra několika faktorů, včetně lidského faktoru, protože již od 19. století je jasné, že červená je signálem, který velí zastavit a nemůžeme najít jednoduchou odpověď, proč se tato nehoda stala. Děkuji. Pan Boris, doplňující na půl minuty. Pane komisaři, Domnívám se, že bychom měli vyvodit závěry z této tragédie. Samozřejmě se dozvíme, jaké byly příčiny této nehody. Byl to lidský faktor, anebo nějaké systémové nedostatky. Myslíte si, že systém ERTMS může být zaveden v poměrně krátké době? A pokud jde o liberalizaci nákladní dopravy, neměl by existovat zcela čitelný systém kvality zařízení nad rámec národních předpisů. Pane komisaři. V plánu je, aby se systém ERT, ERTMS před rokem 2015 uvedl vchod na hlavních tratích a my doufáme, že tento plán bude realizován, ale opravdu to neznamená, že všechny jednotlivé tratě, včetně těch regionálních, budou vybaveny eh, tak to kvalitním, eh, sofistikovaným systémem. Budou tady eh, existovat i další, ale tento plán rozmístění tohoto systému existuje. Jistě chápete, že to je nákladná záležitost. A zase evropský systém měření kvality, to je dobrá myšlenka a já jsem také vyjádřil takovou myšlenku, že doprava by se měla eh, rozvíjet jak eh, co možná nejcelistvěji, že by tady samozřejmě měla existovat nějaká jedno, nějaké jednotné Eh, prostředí eh, dopravní pro celou Evropu a vysoká míra kvality eh, musí samozřejmě být něčeho takového součástí. Děkuji, pane komisaři. Další otázka je pana, otázka pana Vlosoviče ohledně změny na letní a zimní čas. Máte slovo, pane komisaři. Děkuji vám samozřejmě máme směrnici z ledna 2001 a parlament také přijal stávající směrnici o letním čase v Evropské unii a tato směrnice harmonizuje určitý eh, harmonogram, časový eh, kalendář pro Eh, implementaci tedy letního času. A to je vlastně pokračování již od eh, roku 80, kdy byla přijata první směrnice o letním čase. V souladu se směrnicí komise také přišla v roce 2007 se zprávou o důsledcích tohoto režimu. A na základě informací, které komise dostala k dispozici, eh, tak se došlo k závěru, že Eh, tedy systém eh, letního a zimního času nemá negativní eh, důsledky a že tedy nepředstavuje nějakou hrozbu či obavu v členských státech. Žádná členská země od té doby, co byla zpráva vydána, nepožádala o změnu stávajícího aranžma. A Eh, musím říct, že těžko najdete někoho, kdo by byl více vhodný na to odpovídat na tyto otázky, protože nejenom jsem zodpovědný za dopravu, ale zároveň jsem byl také ve vládě v Estonsku v roce 99-2000 eh, jsme to prostě eh, změnili, změnili jsme režim a eh, nechali jsme si pouze režim jednoho času. A v roce 2002 jsme se vrátili k zimnímu a letnímu času. Zavedli jsme opět tedy institut letního času v roce 2002, takže já jsem na vlastní kůži opravdu poznal důsledky těchto dvou nepříjemných věcí, ke kterým došlo, konkrétně nejprve v roce 2000 měsíce, to musím říct, že to bylo velice nepopulární opatření. O co šlo? O, vlastně denní světlo e, e, mizí večer. Eh, ráno, ráno prostě je světlo brzy, ale co dělat, že? Zatímco večer bude tma příliš záhy a vy přijdete eh, domů a pak eh, jde o to, když, eh, dejme tomu, chcete si jít ven hrát s dětmi, tak bude prostě už všude kolem tma a už se člověku ani nikam jít nechce. A samozřejmě dalším důsledkem byla totál, byl totální chaos v časových harmonogramech, v jednotlivých jízdních řádech, letových řádech a tak dále. Takže my jsme se pokorně vrátili k systému letního času a prostě prostě si lidé eh, překroutí eh, hodinky dvakrát ročně a jsou zase spokojeni. Děkuji, pane komisaři. Je 19.37 už teď máme spoždění, takže já bych chtěl teď postupovat následovně. Eh, možná bychom věci mohli trošičku urychlit. Vy prosím eh, odpovězte stručně panu Vlosovičovi na doplňující otázku a potom ještě zazní jedna otázka od pana Michela a paní Halkin, ale tam už nebudou žádné doplňující otázky. Takže pane eh, kolegu, pokud se chcete zeptat doplňující otázku, máte příležitost, pokud ne, tak ne. Pane předsedo, pane komisaři, já mám takový eh, neodbitný pocit, či lépe řečeno e, nejistota mnou zmítá. Protože pokud se podíváme na Spojené království, tak ono je v jiném časovém pásmu než kontinentální Evropa. Naše hodiny nejsou nastaveny stejným způsobem. Nejsou nařizovány stejně. Já se domnívám, že z hlediska dopravy to možná nebude tak dobrý nápad eh, tyto eh, časová pásma směšovat. Jak jsem řekl, mám tedy určitou osobní zkušenost a nevidím důvodu, proč teď ten systém měnit nebo tam zavádět nějaké změny, to by bylo ještě komplikovanější. Děkuji, pane komisaři. V tom případě je na řadě teď další otázka a ta se již týká paní komisařky Redding. Nejprve eh, je to otázka číslo 37 od pana Gay Mitchella, rovnováha mezi svobodou a bezpečností. A potom zazní poslední otázka dnešního večera, otázka 38, eh, ohledně zelené knihy o dobrovolnictví. Je to otázka paní Harkin. Ani k jedné z těchto dvou otázek již nebude možno položit doplňující otázky. Eh, velice rád vás tady zase vidím. Vivian? Could you give the answer, please? Pane předsedo, děkuji, že jste na mě počkali. Nejprve eh, ochrana a prosazování základních eh, práv eh, nemohou být vnímány jako něco, co je v rozporu s opatřeními proti terorismu. Jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Protiteroristická opatření musí eh, plně respektovat eh, právní stát a také eh, základní lidská práva a svobody, tak jak jsou zakotveny v Evropské chartě. Tady nejde o nějaký kompromis, o nějaké vyvažování jednoho požadavku oproti druhému. Jde o to realizovat oba cíle, ale samozřejmě nelze E, nedodržovat lidská práva e, dodržování lidských práv e, neznemožňuje aktivní opatření pro posílení bezpečnosti. A to je také otázka stokholmského programu. Stokholmský program žádá evropské instituce, aby využili všech opatření pro boj proti terorismu, ale zároveň plně přitom respektovali základní lidská práva. Takže já si myslím, že jde o otázku o vyváženosti, ale ne vyvažovat jedno druhým. Pane Micheli, minuta a půl. Děkuji za odpověď, paní komisařko. Podívejme se Eh, klidně eh, jděte po teroristech, po eh, kriminálnicích, to mi nevadí. Ale o co mi jde? My jako poslanci a poslankyně nezdůrazňujeme, jak zde, tak v členských státech, že očekáváme, aby to vše se dělo při ochraně obyvatelstva a ne při e, nějakém narušování e, občanské svobody a občanské, e, občanského soukromí. To tam prostě musí být zahrnuto. Je to zásadní. Děkuji, pane předsedo. Prosím, paní komisařko, já bych s váma nemohla souhlasit víc, vážený pane poslanče. A vy víte, z toho, co jsem dělala v oblasti ochrany údajů jako komisařka zodpovědná také za e, sdělovací prostředky, e, jde tímto směrem. Také jsem chtěla reformovat e, normu o ochraně osobních údajů, tak aby to bylo v souladu s moderními technologiemi, ale zároveň jsem jasně řekla, že e, to, že musíme chránit společnost, e, neznamená, že můžeme společnost, e, že můžeme ty osobní údaje jen tak vydávat v šanc a ty soukromé údaje musí být chráněny, nemohou být předmětem nějakých dalších opatření. Já samozřejmě velmi dobře vím, jak parlamentní debata ohledně SWIFTu proběhla, jak také bylo hlasováno o SWIFTu a komise vezme vezme v úvahu stanovisko Evropského parlamentu při eh, definování nového mandátu tak, aby eh, tady vznikla nová dohoda SWIFT s našimi americkými partnery, ve které by byla vyvážena otázka eh, práva na soukromí a potřeby boje proti terorismu. Děkuji a je tady další otázka a je to otázka poslední od paní Harkin, číslo 38, Zelená kniha o dobrovolnictví. Paní komisařko, máte slovo. Pane předsedo, já se velmi omlouvám, ale nemám tuto otázku. Pokud se nedostala otázku, já tu mám mnoho odpovědí, ale ne tuto. Mám tu 95 a 100. Nemáte tedy číslo 38. Takže bude nutné odpovědět písemně, paní Harkin. Pokud chcete využít tuto možnost k prohlášení, tak máte možnost. Budu naprosto spokojená s písemnou odpovědí paní komisařky. Děkuji. Paní komisařko, máte odpověď na 39? Asi se v organizaci něco popletlo. Je mi to velmi líto, ale mám odpovědi na jiné otázky, než na ty, které po mně požadujete. Mám tu... Možná požíváme odlišné číslování. Otázka paní Harkin se týká zelené knihy o dobrovolnictví. Otázka pana Poslta. Mám otázku pana Poslta. Takže stručně, stručně tedy se vyjádřím k panu k otázce pana posl... Děkuji. Věřím, že paní komisařka se bude pečlivě zabývat mým návrhem tím, že by se rok 2011 stal rokem dobrovolnictví a v návaznosti na zelenou knihu a konzultacemi s organizacemi dobrovolníků. A je třeba využít manuál OSN a také příslušnou příručku Mezinárodní práce odpověď již eh, tedy nemáme odpověď od paní komisařky, dostanete písemně odpověď paní komisařky a není poslední pana Otázka pana Poslta, týkající se dlouho osazených eh, menšin. Ano, pane předsedo, chci ujistit eh, váženou paní poslankyni, že pokud je o dobrovolnictví, komise se tím zabývá a dostane správnou odpověď na svou otázku. Nyní, co se týče otázky dlouhodobě usazených menšin, víte, že to je jedna z hodnot, o které se opírá Evropská unie, jmenovitě tedy práva osob náležících těmto menšinám a se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy. To je výslovně uvedeno v článku 2 smlouvy a v článku 21 charty je výslovně zapovězena jakákoliv diskriminace na základě jazyka příslušnosti k národnostní menšině. Tedy komise zajistí v rámci svého mandátu, že tato základní práva budou dodržována v právo Evropské unie i při aplikaci práva Evropské unie v členských státech. Existuje celá řada programů a legislativy, které mohou přispět ke zlepšení osob náležících k menšinám. Komise hodla kombinovat tyto nástroje pro řešení potíží, včetně diskriminace, která může postihnout osoby patřící k menšinám. Existuje také antidiskriminační legislativa EU, která bude použita pro zajištění rovného zacházení e, s osobami patřícími k menšinám. A také jednáme o návrhu nové směrnice, která by rozšířila ochranu proti diskriminaci na základě náboženství, postižení sexuální orientace na oblasti jiné, než je pouze zaměstnání. Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti určitým formám vyjádření rasismu a xenofobie skrze trestní právo má zajistit, že nenávistné projevy opírající se o rasovou příslušnost, barvu pleti a podobně, budou trestně postižitelné ve všech členských státech. Komise sleduje aplikaci tohoto rámcového rozhodnutí co možná nejpečlivěji a skupina národních expertů byla vytvořena za tímto účelem. Rovněž existuje agentura pro základní práva, která sehrává klíčovou úlohu při pomoci komisi v plnění tohoto úkolu. A existuje také charta Rady Evropy pro menšinové jazyky a rámcová, rámcová umluva na ochranu menšin. Chci sdělit vážnému poslanci, že věřím, že více členských států bude následovat příklad těch, které již přistoupily a ratifikovaly tyto významné úmluvy. Pane poslte, máte 30 vteřin. Vážená paní komisařko, poslední bod, bod uh, uhodil hřebík na hlavičku. Rád bych ještě jednou řekl, máme k dispozici nástroje k pozitivní diskriminaci uh, tradičně usazených menšin Myslím, že proto bychom měli vyvinout stejně tak strategie jako pro ostatní menšiny. A za druhé je eh, Úřad pro základní eh, práva zodpovědný taky za tyto strategie a jak organizuje vztahy k občanské společnosti. To je v současné době klíčové. Myslím, že není nic nespravedlnějšího než eh, chovat se ke stejnému nestejně. Já souhlasím s váženým panem poslancem. Není nic eh, méně spravedlivého, než eh, zacházet eh, rovné skupiny stejným způsobem. A my skutečně musíme zvážit, zdali bychom nemohli ty omezené zdroje, které máme, využívat aktivněji a inteligentnějším způsobem za, eh, agentura pro eh, základní práva má samozřejmě určité cíle, které musí naplňovat, ale pokud Evropský parlament či Evropská komise požádají agenturu, aby, eh, dejme tomu, splnila určitý úkol, tak ona tomu nepochybně vyhoví. A já bych tedy poprosila váženého pana eh, poslance, aby mi předal otázky, které bych chtěl položit eh, této agentuře pro základní práva a já se pokusím zjistit, co se v tom pozitivního dá učinit. Děkuji, paní komisařko. Pane Tarabelo, protože jste přišel, eh, my vám ještě může dát, můžeme dát prostor 30 vteřin a paní komisařka vám nepochybně písemně odpoví na otázku, kterou jste položil. Takže máte prostor pro 30 vteřinový vstup. Děkuji, pane předsedo. Já dobře chápu, že čas nás tlačí. Chtěl jsem jenom tlačit na to, abychom Eh, určitý rok věnovali otázce boje proti násilím na ženách. Eh, to je často téma, které je tabu. Eh, často jsou ženy předmětem nejenom fyzického násilí, ale také násilí slovního, psychického. Takže rok, který byl, by byl věnován této otázce, by jistě umožnil, aby tento fenomén, to, to Eh, toto téma, které je často tabu, eh, bylo něčím, na co bychom upřeli pozornost a co bychom řešili. Děkuji, pane Tarabelo, děkuji paní komisařce a také děkuji všem tlumočníkům. Dobrou chuť.